Pan przewodniczący. Uh, ladies and gentlemen, dear Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa. Nastává velice důležitý okamžik. Vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté, po sedmé zítra si budeme připomínat Evropský den obětí terorismu 11. března, který je věnován více než pěti tisícům obětím teroristických aktů v Evropě teroristé vyhlásili válku proti civilistům a útočí v místech, kde by se běžní lidé měli cítit bezpečně ve svých vlastních zemích. Je to ostudné a je to zbabělé. A proto terorismus nikdy nelze ospravedlnit. My budeme silní a spojení. Žádní teroristické a žádné kriminální organizace nemohou oslabit naši víru v hodnoty, na níž je stavěna naše spojená Evropa. Dámy a pánové, prosím, povstaňte a budeme mít minutu ticha za oběti terorismu.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 Ze všeho nejdříve tu máme písemnou eh, deklaraci, která byla předložena Markem Tarabelou, Reginou s Pascalem Kamfinem, Marie Christine Vergiat a Renato Weber. Jedná se o evropský status eh, eh, zdravotních pošven združení a nadací. Většina poslanců